przewodniczący! pan předseda. Good afternoon. Dobrý, colleagues. Dobrý den, dámy a pánové. Znovu zahajuji schůzi. Obdrželi jste zápis ze včerejšího zasedání. Jsou nějaké připomínky? Zdá se, že nikoli. Zápis je tedy tímto přijat. Prvním bodem na pořadu dne je prohlášení komise ohledně přijetí změn smlouvy. Rád bych vás upozornil na to, že v této rozpravě nebude možnost catch the eye, tedy možnost přihlásit se zvenutím ruky. Nicméně jsme si vědomi toho, že jde o nesmírně důležité téma a proto jsme jej zařadili jako prioritní rozpravu. Eh, chci poděkovat panu předsedovi Evropské komise za to, že mezi nás přišel. Pane předsedo Jose Manuel Baroso, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Evropská komise dnes přijala pozitivní stanovisko ohledně rozhodnutí přijatého v prosinci Evropskou radou, a totiž rozhodnutí přistoupit k, k omezenému k omezené změně článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie. Jak víte, cílem je umožnit členským státům eurozóny vytvořit stálý mechanismus, který by zajistil finanční stabilitu eurozóny jakožto celku. Tento Evropský mechanismus stability v roce 2013 nahradí stávající dočasný nástroj pro stabilitu, respektive nástroje, to znamená Evropský fond pro finanční stabilitu a Evropský mechanismus pro finanční stabilitu či stabilizaci. Všichni víme, do jaké míry tyto nástroje jsou užitečné. Jde o nutné rozhodnutí, kterým potvrdíme naše odhodlání bránit společnou měnu a zaručit základy finanční stability tváří v tvář nerovno, eh, hospodářským nerovnováhám v některých členských státech, což jsou nerovnováhy, které je třeba oprav, napravit. Jde o nutný mechanismus, který doplní rámec smlouvy. Ovšem, a jak jsem sám také zdůraznil na posledním zasedání Evropské rady, veškeré iniciativy také v oblasti konkurenceschopnosti a konvergence evropské ekonomiky a říkám znovu konkurenceschopnosti a hospodářské konvergence, protože jde také o konvergenci, o zbližování našich ekonomik, veškeré iniciativy musí probíhat při dodržování smlouvy a také principu a pravidel zakotvených pro Unii a její instituce. Komise tedy vyvine veškerou iniciativu legislativní či jinou, aby zaručila koherentnost budoucího mechanismu stability a zprávy e, hospodářských záležitostí e, v rámci eurozóny dodržování smlouvy je samozřejmě nesmírně důležité a já eh, jsem rád, že eh, Evropská rada 4. února to explicitně uznala. Mechanismus pro posílení konkurenceschopnosti a zbližování evropských, eh, evropské ekonomiky v 17 eurozóny i v celé 27. To vše bude probíhat při dodržování smlouvy a pravomocí Unie a jejich institucí, zejména pravomocí také tohoto parlamentu a komise. Stanovisko, které právě vydala komise, to explicitně zmiňuje. Dnes v parlamentu jednáme, vedeme rozpravu o otázce obecného zájmu pro Evropu. Samozřejmě ehm, zajištění eura není v zájmu pouze eurozóny. Členské státy, které nejsou členy eurozóny, se mohou připojit, budou-li si to přát, eh, do prací na vytvoření stále mechanismu budou také případně moci se rozhodnout účastnit se na některých operacích, které budou vedeny v rámci tohoto budoucího mechanismu. Eh, některé členské státy již tento zájem eh, vyjádřili, respektive takto postupují v rámci aktuálního dočasného mechanismu. Tato rozprava má také eh, řešit reakci na globální krizi s tím, že ten mechanismus pro finanční stabilitu je toho klíčovým prvkem. Je třeba rychle postupovat u této záležitosti. Ovšem urychlenost neznamená unáhlenost. Je třeba být ze společných úvah. Rozhodnutí, které přijmeme v nadcházejících týdnech eh, po vyvození eh, naučení z krize, budou klíčová pro naši budoucnost, společnou budoucnost. Je tedy třeba jasně učit směr, kterým se chceme vydat. Všichni se shodujeme na tom, že musíme nastoupit do vlaku reform, abychom zachovali finanční stabilitu, zvýšili konkurenceschopnost a konvergenci našich ekonomik a, a zaručili potenciál pro trvalý růst a tvorbu pracovních míst. E, nyní ovšem jde o to, přesně po kterých kolejích ten vlak pojede. Myslím si, že pro vlak Evropa jsou nejlepší komunitární koleje. Chceme tedy zavést mechanism, evropský mechanismus pro stabilitu, který eh, podle nás eh, v zásadě přinese řešení této otázky. Komise ve svém stanovisku říká, že jsou naplněny podmínky pro uh, zjednodušenou změnu smlouvy, tak jak s tím počítá článek 48.6 smlouvy o fungování Evropské unie. Vím, že řada z vás si klade otázky ohledně především mezivládní povahy, výrazně mezivládní povahy tohoto stáleho mechanismu. My také bychom preferovali rychlejší postup, který by byl více zakotven v systému Unie. Nicméně připustme, že eh, tato věc eh, nějak nesnižuje eh, naše moci či integrace, naopak zvyšuje možnost společných kroků, které nejsou explicitně stanoveny ve smlouvě. Rád bych zmínil, o které věcné prvky jde, hovoří o nich i stanovisko komise. Jde o to, abychom směrovali samozřejmě k Unii, která je více solidární, více zodpovědná, Eh, více spojená, silnější. na prvním místě solidarita. Jde o základní hodnotu EU. A já chci v této věci hovořit velmi přesně, velmi jasně. Eh, během diskusí, v průběhu celé diskuse o um, omezené změně smlouvy, komise připomínala, že v žádném případě tato změna nemůže ohrozit mechanismus solidarity, který je zakotven v článku 122 smlouvy o fungování EU. Eh, v případě potíží či rizika vzniku vážných potíží v jednom členských států. Článek 122, na rozdíl od toho, co někteří říkají, nebude měněn. Solidarita e, v EU jde také ruku v ruce se zodpovědností. Solidarita by bez odpovědnosti nebyla možná, ani odpovědnost bez solidarity. Obzvlášť to platí pro solidaritu a odpovědnost ve finanční oblasti. A E, o to právě jde v přechodném mechanismu pro stabilitu a e, bude to i podstatou stálého mechanismu. Jehož podmínky budou velmi striktní. Řekněme si jasně, že všechny členské státy musí, e, musí vyvíjet zodpovědnou finanční politiku. Solidarita a odpovědnost v EU mohou být jedině posíleny širší koordinací, lepším dohledem. To je právě to hlavní ponaučení, které vyvozujeme z krize. Eh, zpráva eh, hospodářských záležitostí eh, ze strany Evropské unie v rámci eurozóny také bude představovat základ, na němž budoucí mechanismus stability bude muset spočívat. Je třeba posílit zprávu hospodářských záležitostí v EU, to znamená rozšířit, prohloubit tyto věci, abychom zajistili stabilitu eurozóny a EU jako celku. Eh, rozšířit právo hospodářské záležitosti, to znamená zahrnout do toho nejenom rozpočtovou politiku, ale také politiku hospodářskou, strukturální reformy. To je cíl procesu evropského semestru, na kterém jsme se shodli. Tento proces byl zahájen eh, představením první eh, studie o růstu ze strany komise. Tento dokument jasně říká, že stávající politiky nestačí. Je třeba učinit více, abychom reagovali na aktuální výzvy musíme postupovat společně, ne rozděleně. Eh, činit více, abychom vytvářeli eh, konvergenci, zbližování, nikoli prohlubovali rozdíly. Pokud je zpráv hospodářských záležitostí, to je také předmět balíčku šesti návrhů, které eh, předložila komise a u kterého se spoleháme na silnou podporu eh, a těšíme se silné podpoře Evropského parlamentu. My vám za to děkujeme. Mohu vás ujistit, že komise bude zajišťovat a usnadňovat tento proces až do jeho konce kde očekáváme ambiciozní výsledek. A právě tento soubor eh, reform eh, bude, musí vytvářet rámec pro budoucí stálý mechanismus eh, a posílení i posilování aktuálního dočasného mechanismu. Samozřejmě každý musí se dát svoji roli. Komise se plně ujme své role a bude se aktivně účastnit, účastnit prací na zavádění budoucího stálého evropského mechanismu pro finanční stabilitu. Nestačí ovšem zvolit ten správný přístup, je třeba také jej dobře uplatňovat. A všichni bychom se měli držet určitých eh, jednoduchých pravidel. Demokratická legitimita se opírá o kontrolu ze strany Evropského parlamentu. Eh, to je síla našich stálých institucí, které působí eh, transparentně a jsou společné pro 27 členských států. To také zajišťuje koherentnost celé EU také mám na mysli princip rovnosti všech členských států před smlouvami a princip lojální spolupráce, kdy kroky, o kterých rozhodnou jednotlivé členské státy, e, nesmějí e, mít dopad e, měnit či ohrožovat efektivnost spolupráce prováděné na evropské úrovni. Musíme dbát na to, aby žádný z vagónů toho vlaku neohrozil, neohrozil jízdu celé soupravy. Je třeba vkládat více důvěry, třeba budovat důvěru mezi členskými státy a mezi členskými státy a Unii. Jsme Evropská unie a musíme tedy e, společně působit tak, abychom překonali krizi a vytvořit základy pro Evropu, která bude více konkurenceschopná, bude mít začnou prosperitu, bude stabilnější. A v tomto duchu tedy musíme um, připravovat své kroky a takto také bude komise působit. A jak jsem řekl, Eh, děkuji vám za to, že můžeme spolehat na vaše podporu a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo komise. A eh, nyní za Evropskou stranu lidovou má slovo Elmar Brok. Pane předsedo, pane předsedo komise, vážení kolegové, my jsme si plně vědomi že potřebujeme mít smluvní úpravu, která zajistí právní jistotu, zejména v Německu eh, se to pokládá za velmi důležité eh, z ústavního hlediska. A proto je potřeba přistoupit eh, k této změně smlouvy, abychom zajistili trvalým způsobem stabilitu společné měny. Můžeme si představit celou řadu možností, jak provést tuto změnu smluv nebo na kterých článcích by bylo možné tyto změny udělat různými formulacemi. Na druhou stranu tady také existuje nebezpečí, že zjednodušený postup eh, nebude eh, schválen a že tím pádem eh, bude muset tato otázka být předložena v plebiscitech a poté to ještě více způsobí nestabilitu na finančních trzích. Je potřeba si ale říci, že měnová unie je politikou společenství a nemůžeme dopustit, aby došlo k vyprazňování této kompetence. Smlouva má určité nedostatky, které je možné překonat také mezivládním přístupem, ale existují také přístupy, které by se mohly opírat o posílenou spolupráci mezi evropskými institucemi, které by měly tuto práci odvést. A toto by mělo být možné i v této souvislosti, protože tady jde zejména o kompetenci komise. Bylo by špatné, abychom vytvářeli paralelní struktury, které by se od sebe čím dál tím více odlišovaly. A tak, že by hranice politik společenství byly od sebe tak daleko, že by došlo k jejich zhroucení, protože toto rozpolcení nebo rozdělení bychom rozhodně neměli připustit. Na druhou stranu musí být také evidentní, že komunitární metody eh, nemohou platit vždy, že mezivládní eh, postupy eh, je potřeba aplikovat tam, kde není možné uplatit metody komunitární. Například v situaci, mohl bych tady jmenovat Schengen a další, kdy Eh, to bylo nezbytné. Ale to musí být oprávněno. A současně musíme mít jasné právní struktury, aby ty státy, které teď nejsou v měnové unii, mohly vědět, že až splní určité podmínky, tak budou moci přestoupit eh, k tomu jádru. A víme také, že eh, komunitární struktury musí také zachovat akceschopnost, například v rámci paktu pro stabilitu a růst. Máme tři oblasti, Jednak je to pakt stability a růstu, kde normálně postupujeme komunitární metodou, potom jsou to revize smluv, kde existuje nebezpečí, že by došlo k zhroucení eh, toho paktu a to si vyžaduje určitou diskusi. Měli bychom ukázat naši odpovědnost jako parlament. <clears throat> Víme, jak důležité datum 24. března a co by se mohlo stát poté. Neměli bychom asi usilovat o dokonalé řešení, ale měli bychom prokázat odpovědnost. A měli bychom také ukázat tuto odpovědnost vůči ostatním institucím, zejména radě, a říci, že pokud bude přijato mezivládní řešení, tak to se musí opírat o meziinstitucionální dohodu a o souhlas komise a rada by měla v tomto směru stát k dispozici k dalším jednáním, podobně jako bychom ten, tuto ochotu měli prokázat my. A abychom zamezili tomu, aby malé státy měly pocit, že jsou znevýhodňovány nebo opomíjeny. To by mohlo stížit eh, veškerá jednání. A já bych chtěl přispět k tomu, abychom získali většinu pro tento postup a to v té době v lhůtě, kterou máme k dispozici a měli bychom radě tedy dát příležitost tuto většinu si zajistit. Děkuji vám a teď jménem socialistů a demokratů pan Roberto Galtieri. Pane předsedo, <clears throat> pane předsedo komise, toto je naprosto zásadní okamžik pro budoucnost Evropské unie. Eh, způsobili jsme již eh, celou řadu spoždění a myslím si, že Evropa teď skutečně potřebuje opravdové řízení a zprávu v oblasti hospodářství. To, je hlavně, eh, to platí hlavně o zemích, které jsou v eurozóně. Je, proto jsme se rozhodli vytvořit tento stálý mechanismus. Myslím si, že to tvoří velice důležitou část naší mozaiky, důležitou část eh, vytváření toho, čemu říkáme eh, hospodářská zpráva a řízení. Ale přesto máme ještě stále určité námitky proti tomu postupu, který byl zvolen. Je to poměrně riskantní přístup, ale využívá všechny instrumenty, které nám dává k dispozici smlouva. Eh, myslím si, že ty obavy sdílí celá řada z nás, ale k tomu ještě přistupuje další věc, a sice jakým způsobem bude tento nový mechanismus fungovat. Eh, postará se o eh, lepší stabilitu a nebo povede eh, k většímu větší spolupráci na úrovni mezivládní na základě rozhodnutí těch jednotlivých aktérů. Myslím si, eh, že je také potřeba si uvědomit otázku konkurenceschopnosti, tak jak o tom hovoří Němci a Francouzi v současné době, čili jde o to, na jaké koleji vlastně tento evropský vlak v současné době se pohybuje. Dále ta modifikace článku 136 vlastně eh, vytváří jakýsi mezivládní mechanismus, což je úplně eh, vykloubené jaksi z toho celého evropského mechanismu. Tento mechanismus bude muset eh, vycházet právě z principu hospodářské zprávy a řízení a komise bude muset udělat všechno pro to, aby zajistila koherenci mezi tímto mechanismem stability a tím, čemu říkáme hospodářská zpráva a řízení. My si vážíme pozornosti, kterou tomu věnujete, ale vzhledem k tomu, že eh, se nehovoří vůbec o těchto věcech v rámci eh, diskusí o modifikaci článku 136, čili jde o to, abychom se podívali na to, jakým způsobem tento mechanismus bude v budoucnosti fungovat a jaké postupy přijmeme, jaké cíle má komise eh, ve vztahu k tomu, jakým způsobem bude řídit tento mechanismus, z čeho bude sestávat, co si o tom myslí Evropská rada, o tom, co právě prohlásil pan předseda eh, Barroso a o validitě tohoto solidárního mechanismu. Jaká bude úloha Evropského parlamentu v tom všem? Eh, jde skutečně pouze o přeformulování tohoto článku 136, anebo se jedná o jasné vyjádření eh, rady, což by umožnilo Evropskému parlamentu se k tomu vyjádřit kladně tak, jak si to přeje Evropská rada. A teď jménem Alde, pan Guy Verhofstadt. Vy byste chtěl, eh, pane Gotěry, odpovědět na tu otázku? Ano. Pane Gotěry, jak vás to napadlo, že mezivládní spolupráce by byla daleko lepší cesta pro občany Evropy a hlavně pro nezaměstnané Evropy, než evropský superstát, eh, které který vy prosazujete. Thank you, Mr. Gualtieri. Pane Gualtieri. Eh, vzhledem k úctě eh, k Evropské unii a také ke všemu tomu, co je vyjádřeno ve smlouvě, myslím si, že je nejlepší, když se, budeme, když se zhostíme svých povinností, tak jak je to zakotveno pan Hrovštat. Vážený pane předsedo, myslím, že můžeme být spokojeni s prohlášením pana předsedy Barosa ohledně změny smlouvy. Přirozeně jsme to my, kdo nyní bude muset vypracovat vlastní stanovisko. A doufíme, že budeme mít k dispozici do 24. března, protože se bude konat důležité zasedání rady. Zda nalezneme většinu pro zjednodušený postup změny smlouvy? No, uvidíme. Myslím, že ještě několik podmínek musí být naplněno. První z nich eh, spočívá v tom, že se snažíme dosáhnout to, aby tento mechanismus byl zároveň v maximální možné míře zpravován komisí. A proto máme celou argumentaci dobře propracovanou. EFSM, který zpravuje eh, komise, vydal 5 miliard eh, v dluhopisech na trh 6. ledna. A FSF, což je což je ten mezivládní nástroj, učinil to tež 25. ledna také 5 miliard, také na 5 let. Ovšem to, co bylo zpravováno komisí, mělo 2,50 eh, eh, zatímco eh, zatímco u těch mezivládních bylo, eh, byla úroková sazba 2,89. To znamená, eh, že eh, ten komunitární nástroj vydává dluhopisy s nižší úrokovou sazbou než ten mezivládní nástroj. To bych přece jenom tady rád poznamenal, protože to je důležitý aspekt, a totiž je komunitární metoda a komunitární nástroj má daleko prospěšnější výsledky než mezivládní nástroj. Dále je také třeba si klást otázku, zda není možné využít změny článku 136 proto, abychom posílili eh, balíček ohledně hospodářského řízení a zprávy, o kterém nyní jednáme. Máme paní zpravodajku Voltman Kolovou a další. Eh, na stole jsou příslušné návrhy. A u těchto návrhů ještě potřebujeme ovšem zelenou od rady, proto aby komise mohla spustit příslušné postupy tuto věc by také mohla vyřešit změna článku 136. Čili můžeme říct, že pokud využijeme článek 136, to znamená stálý krizový mechanismus, kdy potom, tak potom by automaticky komise mohla zahájit i tyto procesy a nebyla by potřeba ta zvrácená kvalifikovaná většina k zablokování v ratě. Eh, čili sankce by byly automatické. To je druhá věc, kterou možná bychom eh, měli probít, promítnout do stanoviska parlamentu. Já to říkám na adresu pana Broka a pana Gualtieriho, kteří jsou našimi zpravodaji. A ještě poslední poznámka. Je přece jen také třeba, eh, pane Broko a pane Gualtieri, pokuste se obdržet nějaké ujištění, nějaké prohlášení od rady ne ohledně toho aktuálního balíčku, ale ohledně všeho, co bylo ohlášeno, oznámeno v posledních letech, pa, eh, posledních dnech. Pakt konkurenceschopnosti, mezivládní metoda. Celá řada zemí je proti. Eh, skutečně rada je rozdělena v této chvíli ohledně této otázky. Já si myslím, že potřebujeme nějaké ujištění od rady, že u toho druhého balíčku hospodářského řízení a zprávy bude aplikována komunitární metoda. Proč? Protože mezivládní metoda nefunguje. Představte si na chvíli, že by pravidla pro hospodářskou soutěž v Evropské unii byla spravována radou. Kolikrát asi by byla uvolena pokuta na podnik, který Eh, ne, který nedodržuje pravidla hospodářské soutěže. Tomu mám říci, že bychom v životě neviděli žádnou pokutu proti soukromému podniku pro nedodržování pravidel hospodářské soutěže v EU. A to tež platí i zde a proto žádám, aby naše dva zpravodajové se pokusili eh, získat nějaké ujištění, že u druhého balíčku hospodářské řízení a zprávy bude aplikována komunitární metoda. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše vystoupení a nyní paní Rebecca Harms za zelené, jejich spolupředsedkyně. Pane předsedo, dámy a pánové, já si myslím, že je poměrně evidentní, že Evropský parlament chápe, o co jde v této změně a tím, že se tato změna eh, má eh, přijmout s jednodušeným postupem. Jsme v nouzové situaci, to asi všichni chápou. Na druhou stranu je také evidentní, že Evropský parlament eh, s tím, že by s tím souhlasil a v budoucnosti to vedlo k tomu, že by komunitární metoda byla víceméně eh, vyřazena z praxe a byly tím oslabeny pravomoci Evropské komise. Chtěla bych eh, si ještě dovolit eh, kritický komentář k té rostoucí mezivládnosti současné politiky v Evropě. Musíme si uvědomit, že mezi evropskými občany je čím dál tím méně lidí, kteří vůbec chápou, co se kdy a o čem rozhoduje. Eh, když se podíváme například na situaci německých občanů, kteří eh, eh, zachraňují řeky a řeky, kterým se to nelíbí. A řekové mají pocit, že jsou zachraňovány hlavně německé banky a to vyplývá z nepochopení situace, protože to je také výsledkem postupu institucí, zejména rady, do které nikdo nevidí. Já si myslím, že bychom zjednat více transparentnosti. Jinak eh, prohrajeme eh, důvěru občanů rychleji, než si myslíme. A proto jsem toho názoru, že když teď po nás chcete, abychom eh, v tomto případě uplatnili zjednodušený postup, tak na druhé straně byste jako komise a rada měli Eh, vyjevit nebo projevit lepší pochopení pro roli parlamentu jako zástupce občanů. A víme, že to postavení již bylo eh, posíleno přijetím Lisabonské smlouvy. O tom jste všichni hovořili, nejenom vy, pane Barozo, ale i ostatní kolegové eh, argumentovali tím, že Lisabonskou smlouvou zjednáváme více demokracie v Evropské unii. Když se teď podíváme například, co se děje v Řecku, kde například mají být privatizovány pláže, aby vůbec se zalepily díry v rozpočtu, tak mi to přijde jako konec té dosavadní eh, cesty. Jde o totální orientaci na čistě úspornou politiku, která, které udává to Německo a která ještě více zahání ty země s deficitem do krize. A to by se mělo změnit, protože vytváření této krizové politiky, která má být údajně solidární, tak to, ta její forma musí být tady prodiskutována, protože jak jinak by v Evropě mohlo vzniknout pochopení, co se snažíme eh, udělat jako mm, záchranná opatření. A na závěr chci říci, že bychom se měli připravit na solidaritu s dalšími zeměmi v Evropě. Ten fond, který je teď k dispozici, na to nestačí. V Bruselu bylo dnes přijato rozhodnutí a měli bychom hovořit také o euroobligacích a pan Frhevstad už to také říkal ale měli bychom hovořit také o tom, jak v budoucnosti změnit politiku příjmu. Omlouvám se za to, že jsem nedodržela svůj řečnický čas, ale myslím si, že potřebujeme také více prostoru pro tuto debatu. Uh, a teď za konzervativce a reformisty pan Ashley Fox. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji tuto změnu a také moje skupina ji podporuje, protože eh, skutečně chceme, aby v eurozóně zavládla stabilita. I když, Evro, I když Velká Británie není součástí eurozóna, doufám, že také nikdy se s ní nestane. I my máme zájem na tom, aby eurozóna byla úspěšná protože polovina našeho obchodu je právě se zeměmi eurozóny. Kromě toho Londýn eh, je hlavním městem finančního světa. A proto my skutečně chceme, aby se to povedlo a doufám, že ten mechanismus skutečně bude znamenat podporu jak krátkodobou, tak střednědobou. Ale já doufám, že tento parlament bude jednat zodpovědným způsobem a že schválí tu změnu, kterou navrhuje Rada. Ale z dlouhodobého hlediska, jestliže má euro skutečně přežít a jestliže má být prosperující měnou, tak bude potřebovat radikálnější změny. Pane Baroso, můžete eh, dohlížet, jak chcete. Eh, můžete také mít e, zprávu a řízení ekonomickou, ale jestliže země jako je Irsko, Portugalsko a Řecko mají zůstat v eurozóně, tak potom musí být daleko více konkurenceschopné, tak konkurenceschopné, jako je Německo. A tam si myslím, že by měla vaše komise soustředit své úsilí. Děkuji. Další řečník je pan Bisky. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, Lisabonská smlouva existuje teprve relativně krátkou dobu, ale i přesto teď eh, po několika měsících musí být podruhé změněna. A to s eh, udávanou eh, naléhavostí, která neodpovídá té touze po větší demokratičnosti, kterou měla Lisabonská smlouva přinést. Je potřeba rozhodnout rychle. Zažili jsme, jak eh, záchranné balíčky pro banky byly schváleny eh, velmi rychle, ve zrychleném řízení, bez eh, souhlasu parlamentu. A teď jsme vystavováni nov, novému tlaku, protože hlavy státu chtějí opět postupovat velmi rychle. Gue Engel odmítá to, aby se tento postup stal automatickým a požadujeme, aby se tato změna přijímala standardním postupem, který je zakotven v Lisabonské smlouvě. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji a dalším řečníkem za EFD náš kolega William Dartmouth. Thank you. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, všechno to začalo jako celní unie, velice jednoduše. Potom se to stala politická unie aniž by to někdo demokraticky schválil. Potom se z toho stala eh, měnová unie, tedy vlastně jakási měnová unie, protože deset členských států v současné době není ještě součástí měnové unie. V současné době máme zadluženou unii. Je to zadlužená unie, která zkrátka nefunguje. Podívejme se teď například na eh, úrokové sazby německých obligací. Pokud by fungovala tato měnová unie, pak všechny členské státy, které jsou v této unii, všechny země eurozóny by si mohly půjčovat peníze za stejnou eh, eh, úrokovou míru, ale tomu tak vůbec není. V současné době Portugalsko platí o 4,28% více než Německo, Irsko platí o 5,9% více než Německo a Řecko platí o 8 až procenta více než Německo. Přesně jak to říkal pan Galtieri, toto je skutečně klíčový okamžik. Já neočekávám od předsedy EPP nebo předsedy SAD, aby pochopil, že budou chápat význam toho všeho, ale doufám, že, ti to, že velice brzy eh, budou v situaci, kdy to věci, tyto věci chápat budou muset. Váš problém a hlavně váš problém by byl lépe řešen, kdybychom posílili mezivládní spolupráci. Hospodářská zpráva a řízení je jakousi pastí a navíc nemá vůbec žádný mandát. Nikdo se nikdy nezmínil eh, o tom a ani o tom neuvažuje, eh, že na konci toho všeho je daňový poplatník v jednotlivých národních státech, který se snaží nějakým způsobem eh, vybudovat tuto rozmarné a křehké imperium. Chtěl bych vám připomenout, že v Evropské unii existuje 27 členských států a z toho 11 je čistými přispěvateli a 16 naopak dostává peníze peníze z Evropské unie. A myslím si, že existuje velká propast mezi těmito dvěma skupinami. Myslím si, že hlavně německý daňový poplatník již nebude eh, podepisovat tuto velice drahou širádu. William Jennings Bryan ve eh, svém projevu z roku 1896 řekl, neukřižujete lidstvo na kříži ze zlata. Myslím si, že daleko důležitější, daleko aktuálnější v současné době vám říkám já dnes a říkám to hlavně panu předsedovi komise, který má výkonné pravomoci. Neukřižujete národ, pardon, daňové poplatníky Evropy na kříži z jednotné měny. Thank you very much. The next speaker, uh... Děkuji dalším řečníkem je pan Bruno, Bruno Golniš. Nejprve k tomu skandálu, kterým je tzv. zjednodušený postup ve skutečnosti jde o změnu smlouvy bez jakékoliv debaty, jako obvykle bez konzultace lidu. Přitom to není nevinná změna, jde o trvalé zavedení Evropského fondu pro finanční stabilizaci či mechanismu. Co jiného má tento mechanismus za cíl, než vytvořit evropský dluh, to znamená Eh, dluh, který by nesly potom státy, které již tak jsou předložené a eh, museli by potom tento evropský dluh splácet přednostně před svým státním dluhem. Je to tedy politika ala Saper Camembert, tedy voják z humoristické knížky francouzské, který dostane za příkaz eh, za ucpat díru ve zdě kasáren ale jakmile ucpe, objeví se další díra vedle. Německo a Francie chtějí podepsat pakt o konkurenceschopnosti, ale zdá se, že půjde o opravdu úsporné balíčky, o utahování opasku. Jde o konvergenci, mají o konvergenci všech politik, které mají dopad na konkurenceschopnost, i kdyby eh, principiálně šlo o politiku spadající do, eh, do pravomoci členských států. Tedy jde o to, že pod eh, eurozónou budou, na eurozónu budou veškeré politiky, tak by si to přáli Němci či Francouzi. Stejně tak někteří chtějí zvyšování evropského rozpočtu, vytvoření zvláštní daně, za které by byl plněn tento rozpočet. Děkuji. Prosím, pane Barozo, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám všem za vaše vystoupení. Především chci poděkovat zpravodajům panu Brokovi a panu Baltierimu za jejich vystoupení, ve kterých zmiňovali význam komunitární metody. A chci jim poděkovat za to, jakou pozornost věnují eh, případnému mezivládnímu excesu. Jen velice děkuji za to, že tomuto tématu věnují tuto pozornost. Eh, je naprosto jasné, že komise eh, dala vyslovila svoji podporu této revizi smlouvy, protože se domníváme, že ve skutečnosti jde o to nalézt možnost, eh, nalézt řešení pro určitou výzvu, a to v působnosti, kterou smlouva nezakládá. Smlouva nehovoří o stále mechanismu stability. Členské státy se proto jednomyslně rozhodly vytvořit mechanismus a učinit tak spíše na mezivládním základě. Takové jednomyslné rozhodnutí členských států. Já vám samozřejmě neskrývám, říkám to jasně, že straním těm, kteří jsou na straně těch, kdo chtějí postupovat rychleji. Mezivládní začátek není špatný, ale raději bychom postupovali rychleji na komentárním základě. V evropských dějinách jsme viděli eh, velké kroky pro Evropu, které Eh, začala jako mezivládní iniciativa, ať už jde o Schengen nebo prostor svobody a spravedlnosti. Takže otázka politické odpovědnosti je nastolena takto. Máme podpořit něco, co eh, neodpovídá přesně naší představě a komentární metodě, nicméně to představuje posílení naší kolektivní schopnosti reagovat na výzvy, což je věc, eh, kterou explicitně Eh, nepředjímá smlouva. A já si myslím, že naše odpověď musí znít ano. Proto také stanovisko komise k této reformě smlouvy, k této změně smlouvy je pozitivní. A ve vší otevřenosti vám říkám, že komise preferuje komunitární metodu, komentární postup. To je konec konců diskuse, kterou jsme také vedli v přípravách na toto rozhodnutí. Někteří si přáli a navrhovali měnit například článek 122 Eh, vypustit eh, z něj jednu pravomoc, která tu je už od římských smluv. Já jsem se proti tomu osobně stavil. Mohu vám říct, že tato eh, nová pravomoc, nová působnost, kterou můžeme nyní společně rozvíjet, i když striktně nezapadá do komunitárního rámce. V našem stanovisku říkáme jasně, je komise eh, podnikne veškerou eh, potřebnou iniciativu legislativní činu, aby zaručila koherentnost mezi tímto budoucím mechanismem a hospodářským řízením a zprávou eh, ze strany EU, zejména v rámci eurozónu, a to při dodržení pravomoci, které uděluje smlouva Unii a jejím institucím. To je jasné, zcela jasné stanovisko, o které jsem se s vámi zde chtěl podělit. Někteří z vás eh, hovoří o rozporech mezi členskými státy, mezi například Velkou Británií a eurozónou. Já obvykle nerad používám tyto příměry a pokud zde je nějaký rozdíl, tak hlavní rozdíl spočívá v tom, že eh, že dluh eurozóny je mnohem nižší než dluh Spojeného království. Spojené království má mnohem větší dluh než eurozóna jako celek. Eh, proto také problémy, které řeší eurozóna, problém, který řeší eurozóna, je v zásadě problémem konkurenceschopnosti a proto se nyní snažíme hledat řešení pro konkurenceschopnost a konvergenci, zbližování úrovně v Unii. I když někteří s tím nesouhlasí, nechte nás postupovat ve směru prohloubené konvergence v eurozóně. Dejme tu možnost těm, kdo chtějí takto postupovat. Teď nejde o e, nějaké federalisty nebo integracionisty, kteří chtějí více zprávy a řízení v Evropě. Jsou to trhy, které tuto věc žádají. To je třeba jasně říci. Dnes trhy žádají po Evropě nejenom odhodlanost hájit eurozónu, ale také jasnější systém řízení a zprávy. A je jasné, že obvykle komunitární postup skytá větší záruky než postup, který e, záleží na e, vůli těch či o něch tomto smyslu tedy není pracujeme na této otázce, na otázce konkurenceschopnosti a konvergence hospodářské, ale to bude, eh, myslím, předmětem rozpravy jindy. V každém případě k této věci mohu říci, že komise zaujala správné stanovisko, vydala jasné, jednoznačné stanovisko ve prospěch změny příslušného článku smlouvy s tím, že žádáme ode všech, eh, aby tomu věnovali pozornost, tak abychom nevytvářeli mechanismus, jak to zmínil pan Brok, který by vytvářel rozdíly. Eh, protože skutečně instituce, komunitární instituce jsou ty, které mohou zaručit eh, Unii jakožto celek. Eh, protože Unie působí ve prospěch eurozóny, ale i dalších, kteří nejsou jejími členy. Protože na tento aspekt bychom měli dávat pozor. Čili dnes zaručme prohloubené řízení, systém řízení a zprávy a samozřejmě budeme postupovat v duchu hodnot Unie, v duchu solidarity a zodpovědnosti. Děkuji. Děkuji a nyní další řečnici. Nejprve pan Manfred Weber. Pane předsedo, pane předsedo komise, to, no, nutn, ta nutná změna smlouvy a také institucionální diskuse, kterou teď vedeme, ukazuje, že e, ani ne rok po přijetí Lisabonské smlouvy nejsme schopni eh, řešit některé otázky, nebo které před nás eh, staví eh, svět. Měli bychom si uvědomit, že v některých zemích je ta politická situace, například ve Spojeném království nebo v České republice, ohledně řádného postupu na změny smluv velmi obtížná a prakticky nerealizovatelná. Měli bychom si uvědomit, že parlament na to musí najít nějaké řešení. Kdybychom dnes eh, naslouchali evropským občanům, tak eh, oni eh, rozumějí, že je potřeba tyto změny přijmout, že je potřeba zvládnout tuto krizi a chtějí silnější Evropu. A měli bychom se položit ještě důležitější otázku. Tedy, co všechno snese, co všechno znamená náš evropský projekt, který eh, přispěl k ukončení válek a konfliktu na našem kontinentu. A víme, že mm, to je eh, dávnou minulostí, že dnes asi nemůžeme očekávat eh, něco podobného, ale když se argumentuje globalizací, tak se často říká, že musíme mít silnější Evropu, abychom přestáli globalizace té negativní argumentace. A pokud chceme získat srdce a hlavy lidí, tak eh, musíme eh, se zamyslet nad tím, jak je vlastně smysl evropského programu, jak je úkol eh, Spojené Evropy. Když se dnes vedle sebe sednou mocnosti ve světě, američané, Japonci, Brazilci, tak kdo má zvednout ruku a říci, nesmíme zapomínat na sociální otázky, to Číňané rozhodně neudělají, to musíme udělat my. Kdo řekne, je potřeba pamatovat na ekologické věci, protože to američané také za nás neudělají, to můžeme udělat jenom my. Kdo může eh, hovořit o tom, že musíme ukončovat konflikty a bojovat za lidská práva. Zase to budeme my a nikdo jiný. A když se podíváme na situaci v Tunisku, tak i tam jsme zjistili, že jsou lidé, kteří chtějí tento model, chtějí evropský model. Máme velmi atraktivní model eh, života proto bychom eh, v tomto kontextu měli hovořit o změně smluv a měli bychom eh, hovořit o těchto velkých věcech a velkých hodnotách, protože nemůžeme jenom racionálně přesvědčit hlavy, ale je potřeba argumentovat i na srdce našich občanů. Pane Webře, je na vás otázka Eh, podle modré karty. Panderosa. Děkuji vám, pane Weber, za to, že jste mi vzal otázku, na kterou by možná mohl odpovědět i předseda komise, protože je spíše určena jemu. Já eh, vítám eh, důvody pro tuto změnu smluv. Nicméně zjednodušený postup říká, že všechny národní parlamenty, tedy všech 27 parlamentů českých zemí, musí vyslovit svůj souhlas a na to je stanovená lhuta šesti měsíců. A teď hovoříme o tom, že je potřeba eh, to všechno zvládnout do března. Jak je to vůbec možné? Protože se asi bude muset počkat do června, aby se mohly vyslovit národní parlamenty. Já bych na to rád odpověděl. Je to správně, že členské státy jsou ty, které vytvářejí smlouvy, takže je potřeba usilovat o změny smluv na této úrovni. A za druhé bych chtěl říci, že eh, mnoho z těch otázek, o kterých jsem se tady zmiňoval, eh, si vyžadují, abychom eh, na to měli dostatek času. Ale očekávání lidí, že překonáme ty globální výzvy, na které musíme rychle reagovat, tak ty eh, nechápou, že máme problém s časem. My musíme reagovat, nemůžeme čekat. Děkuji vám. Dalším eh, řečníkem je předseda Šulc. Já jsem od vás dostal dopis, pane Šulci, týkající se eh, nepochopení vašeho zařazení na pořad řečníků a to si vysvětlíme interně. Ten dopis byl určen vám osobně, ne celému parlamentu, ale jsem velmi rád, že teď mohu také eh, vystoupit. Mohla, možná bychom v rámci této reformy, o které teď mluvíme, provést i několik interních reform u nás v parlamentu. Změny smluv jsou vždycky komplikované a také odpovědnost za ně je složitá věc. A teď se ukazuje, že jsme ve velmi obtížné situaci. Uh, ta přehlednost a pochopitelnost zjednodušeného, eh, zjednodušeného postupu eh, by mohla vést také ke neúspěchu. A pokud budeme neúspěšní, tak se ocitneme v ještě eh, horší situaci. A proto bychom se měli ptát, co můžeme udělat proto, aby to neselhalo, ale abychom byli vyslyšeni. Nejde o selhání pouze toho ratifikačního procesu, ale jde o to, aby neselhal celý evropský projekt. A to závisí na vůli eh, šéfů vlád, kteří by měli jednat konsistentním způsobem. To je potřeba tady říci. A proto bych chtěl eh, uvést tady tři úvahy, které jsou podle mě naprosto zásadní. Dnes jsme po eh, roce, rok po mm, vypuknutí krize a jak jsme na tom? Jaký je dnes kurz eura vůči eh, dolaru? 1,35. Když eh, jsme euro zaváděli, tak to bylo 1,17. Teď jsme na 1,35. Ale finanční trhy říkají, že euro je vlastně už rok velmi stabilní. Co ale není stabilní, je vnitřní struktura eura. A ta není stabilní, protože šéfové eh, vlád eh, ve své dvojznačnosti a vágnosti eh, nehovoří jasně. Nejde o to, že by Evropa nemohla jednat, všechny potřebné nástroje máme, ale Eh, jde o to, že Evropa se nedokáže shodnout na tom, jakou cestou se ubrat. A vinu na tom nemá Evropský parlament ani Evropská komise, ale jsou to vlády suverénních členských zemí, které eh, vytvořily měnovou unii, ale nejsou připraveni vytvořit ty nástroje, které potřeba aby eh, ta silná měna a silné hospodářství bylo zajištěno a aby vůbec mohli provádět silnou hospodářskou politiku. To je naprosto rozhodující. Druhá úvaha. Všechno, co se v Evropě děje, se děje v rámci smluv. Ale pokud nechceme, aby něco vzniklo mimo eh, smlouvy, což eh, možná také někteří chtějí, ale aby všechno bylo vytvářeno v rámci smluv, tak eh, by mělo být jasné, že Evropský parlament eh, by měl být tou centrální institucí, protože ehm, eh, tak je to ve smlouvách uvedeno a i komise je jednou z těch institucí, která je oprávněná jednat na evropské úrovni a která má určité povinnosti vůči Evropskému parlamentu a proto vám děkuji za vaše poznámky a děkuji také panu Brokovi a panu Gualtieromi za to, co říkali v tomto smyslu. A třetí poznámka. Riziko spočívá v tom, že jsme sice z pětisty spotřebiteli nejsilnější, eh, nejsilnějším světovým blokem, ale musíme jednat eh, jednotně. Pokud nebudeme schopni se dohodnout, tak je to irrelevantní. A to také vidíme eh, na tom, jaký jsme postoj zaujali k eh, situaci v severní Africe. Žádná jednotná linie tady nebyla. Měli bychom si uvědomit, že bychom měli využít našeho silného hospodářského postavení, měli bychom být silnějším partnerem ve světě. A proč tady vůbec hovoříme o tom zjednodušeném postupu? Je o to, jestli Evropa má vůbec budoucnost, anebo zapadne do eh, nerelevantnosti a bezvýznamnosti.

MMF. To jsou pohled spekulace. Je nespravedlivé a nedemokratické, že eh, Irové mají eh, volit podle takovéto eh, demagogické mlhy. Žádáme panu předsedovi Barosovi, aby nezasahoval do naší předvolební kampaně, aby naopak dostal demokratickému právu všech irských občanů na eh, pravdivé informace. Pan komisař Ren řekl včera, že nové vyjednání toho, eh, té dohody s EU a MMF je možné, ale mám čtyři konkrétní dotazy. Zda je možné toto nové vyjednání okamžitě Eh, předtím, než budeme mít novou vládu a než budeme mít nový mechanismus eh, od roku 2013. Eh, za druhé, zda to výrazně sníží bruto úroky, úrokovou sazby. Dále zda finanční spekulanti ponesou své vlastní ztráty, místo aby kři, ukřižovávali iry. A za čtvrté, zda toto nové vyjednání bude znamenat zrušení škrtů v rozpočtu a zajištění pracovních míst Eh, což nám pomůže, co další úsporná opatření ničí naši společnost. Děkuji. Paní Nicole Sinclair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Takže to tady máme znovu. Politický projekt, což je euro, nás v podstatě vede k tomu, že musíme během krátké doby dvakrát měnit eh, Lisabonskou smlouvu. Měli bychom si ale uvědomit, že eh, vlastně už tato smlouva v podstatě nám byla vnucená po té, co irské referendum odmítlo a tak dále a tak dále. A teď e, podobně jako to vždycky, Evropská unie, když se setká s problémem, tak se e, nepodívá dozadu, aby zjistila, co udělala špatně, ale pokračuje dál a chce i nadále, aby malé státy e, trpěly více než všichni ostatní. Myslím si, že se, se snaží vytvořit jakousi říši. Pane eh, Baros, vy máte určitý problém, je to uh, problém se zadlužením a myslím si, že byste se měl soustředit na ty malé státy, které v současné době tyto věci musí řešit. Teď paní Kay Swinburne. Myslím si, že změna této smlouvy bychom neměli nijak Eh, znevažovat, protože to všechno vyžadovalo obrovské jednání. Proto si myslím, že se musíme omezit v tomto parlamentu při ve snaze toto změnit. Pochopit, tato změna je nutná, tak abychom posílili eh, eh, ekonomiku eurozóny. Ale ty státy, které nejsou součástí eurozóny, také musí nějakým způsobem se na tom podílet. Eh, myslím si, že to ale všechno nevyřeší eh, problém obrovského eh, deficitu. Ani se tím nestane Evropská unie konkurenceschopnější. Je to pouze opatření, které nám dá určitý čas pro to, abychom si dali svůj do pořádu. Myslím si, že každý členský stát se musí soustředit na své vlastní výdaje, musí se pokusit zavést takové realistické programy, které nějakým způsobem oživí naši ekonomiku. Myslíme, myslím si, že je potřeba skutečně zavést reálnou reformu a je potřeba, abychom měli globální strategii, která povede k větší konkurenceschopnosti Evropské unie. Děkuji. A teď pan místo předseda Ševčovič. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří vystoupili v diskusi. Chtěl bych poděkovat všem poslancům Evropského parlamentu za jasnou podporu pro komunitární přístup pro silnější Evropskou unii a pro její roli v budoucnosti a pro eh, roli toho nového mechanismu, o kterém dnes hovoříme. Naše stanovisko bylo jasné, my jsme řekli, že plně podporujeme Evropský stabilizační mechanismus a jeho vytvoření a myslíme si, že dobře zapadá do eh, mozaiky dobře prosperující Evropy. Jsme pro větší dohled nad eh, finančními trhy, předložili jsme k tomu šest příslušných návrhů. Začali jsme ten první evropský eh, semestr eh, zprávou o hospodářském růstu. To je všechno propojeno. A dnešní debata ukazuje, a já doufám, že to v březnu bude přijato pozitivní rozhodnutí. Myslím, že tím vysíláme signál všem těm, kteří sázejí proti euru, protože pokud tak dělají, tak o své peníze přijdou. To je důležité sdělení, které eh, tím říkáme. Rozhodnutí této věci bude velmi zásadní, ale je také důležité, aby byly plně dodržovány pravomoce Evropské unie a eh, výsadní postavení evropských institucí a komise eh, bude vždy dbát eh, na to, aby evropské právo bylo dodržováno. Komise je eh, ochotná se postarat o řízení celé této otázky. Chceme se postarat o to, aby to bylo plně konsistentní s modelem hospodářské zprávy a s našimi politikami na finančních trzích, zejména také s politikami členských států, které jsou členy eurozóny. Někteří z vás upozorňovali eh, na obavu, abychom nevytvořili rychlostní Evropu. A i tady je stanovisko komise velmi jasné, přestože primární odpovědnost za eh, eurozónu mají eh, členové eurozóny, je evidentní, že jakýkoliv budoucí mechanismus pro spolupráci musí být otevřen i dalším. A Veškerá práce týkající se konvergence a konkurenceschopnosti se týká všech 27 členských zemí. Takže ten proces, na který, který jsme zahájili, urychlí eh, naši integraci a urychlí také naši spolupráci v oblasti hospodářské správy a řízení. A to bychom měli přivítat, protože tím eh, bude naše unie posílena. Chtěl bych poděkovat zejména oběma zpravodajům, panu Brokovi a panu Galtierimu, za velmi úzkou spolupráci, za jejich eh, příspěvek eh, do diskuze, za konzultace, které jsme mohli s nimi vést eh, průběžně. Myslím, že jejich příspěvek poslouží tomu, aby tato zpráva byla parlamentem schválena včas předtím, než Evropská rada Eh, příslušné rozhodnutí přijme. A úplně poslední poznámka na adresu pana Higginse z Irska. Myslím, že velmi správně upozornil na eh, citát pana komisaře Rena, který prohlásil, že eh, bylo dosaženo dohody s Irskem, ale ne s vládou jako takovou a očekáváme, že jakákoliv příští irská vláda bude tuto dohodu dodržovat. Ale i tak je jasné, že komise si uvědomuje, jakými problémy teď eh, eh, Irsko prochází a jsme připraveni na pomoci Irsku k obnovení hospodářského růstu. Všechny evropské instituce, jakož i měnový fond, přispěly ke stabilizaci eh, situace v Irsku a myslím, že Eh, je v zájmu nás všech, aby se do Iska vrátil hospodářský růst. Děkuji vám. Děkuji vám, pane místopředsedo komise. Rozprava je tím eh, ukončena a přecházíme k dalšímu bodu našem programu, což je stav evropského azylového systému po nedávném rozhodnutí Evropského soudu pro